Deli. Eh, zápis a přijaté texty ze 27. května 2015 jsou k dispozici. Máte k tomu nějaké námitky? Není tomu tak? V tom případě je zápis schválen. Eh, mám tady ještě přihlášení pana Glecera, prosím. Mám prozbu, pane předsedo mě je obzvláště líto, že musím oslovit osobně vás. Právě teď jste tady přednesl krásná retorická slova týkající se změn ve vládách Španělska a Portugalska, ale dnes je tomu tak, že svobodné Řecko eh, které zvolilo vládu, Eh, která chce eh, dobro Řecka vyvolává velice prudkou reakci ze strany trojky i z vaší strany, čili jakým právem tady říkáte vůbec něco k tomuto tématu. Vy jako předseda Evropského parlamentu, já se domnívám, že vy nemáte právo eh, tady předávat osobní názory ve jménu Evropského parlamentu